Please take your seats. Good morning, everybody. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Pustíme se zase do práce. Po včerejším zasedání a zasedání skupiny na vysoké úrovni ke jmenování výboru OLAF. Teď budeme mít eh, bod číslo 6. Eh, před týdnem Eh, no, před dvěma týdny eh, jsme vedli trialog a mm, se nám podařilo eh, úspěšně uzavřít. O tom musíme teď hlasovat. Když budete hlasovat pro, tak budete přijímat výsledek dialogu a když ne, tak ne. Teď kolega Stás, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl uh, tak jako vysvětlit hlasování. Já jsem byl eh, na vyjednávání s vámi a s paní Ayalou Sender. A, um, nemám nějak uh, rád eh, trialogy ani prostory, uh, prostory, a, ehm, prostory komise uh, nebo prostředí komise, ale myslím si, že když je vyjednávání mezi parlamentem a radou na druhé straně v přítomnosti komise, tak parlament musí vykazovat eh, eh, jednotu. A když je jednota, tak si myslím, že je eh, zvykem, že lidé, kteří vyjednávají za parlament, si vyžádají přestávku, aby se mohli poradit a dohodnout se. Teď předseda socialistů a vy jako zpravodajka a předsedkyně jste začali debatovat proti přání zpravodaje a Eh, rozpočtové kontroly a ta nejednota a ukázali jste nejednotu parlamentu eh, tváří v tvář radě a výboru a komisi. A to si myslím, že je nepřijatelné eh, chování. Myslím, že to musíme projednat s koordinátory. Navíc se toto stalo před dvěma týdny a slyšel jsem, že včera večer se stalo ještě něco při vyjednávání mezi parlamentem, radou a komisí o jmenování nového dozorčího výboru Olafu když eh, socialisté eh, stále eh, budou chtít vykazovat na jednotu tváří tvář komisí a parlamentu, ale musí pochopit, že se sami tím autují a tím, zásadní, tím způsobují zásadní škodu parlamentu. Děkuji. Já bych tuto eh, debatu eh, nerada eh, vedla teď, k tomu potom bude prostor na koordinátorech. V každém případě by bylo dobré, kdyby parlament vystupoval jednotně a ti, kteří prohráli hlasování na parlamentu, se drželi potom většinové linie protože jinak se nedostaneme k výsledkům. To ale není teď mé téma, teď kolegyně Ajala. Takže teď budeme hlasovat o výsledku eh, vyjednávání o eh, změně nařízení OLAF eh, s souvislostí se jmenováním dozorčího výboru OLAFu. Zbytek probereme potom na koordinátorech, bych navrhla. Souhlasíme s tím, souhlasíte s tím, abychom teď hlasovali? Teď prosím o elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 zúčastněných a 17 hlasy bylo přijato, takže vám děkuji jako zpravodajka velice srdečně eh, však všem těm, kteří eh, spolupracovali. A dostáváme se k dalšímu eh, bodu a tady vítám předsedu v mm, výboru pro rozpočet Žana Artvize a jeho členy. Budeme projednávat zvláštní zprávu Evropského účetního dvora k zprávě budov Evropské služby pro vnější činnost. Já vás a, eh, a, eh, také, za tady také vítám a eh, odpovědného člena účetního dvora Pětra Rusova, příslušného zpravodaje mm, Ryšarda Čaneckého, za které, kterého zde vlastně zastupuje a, a, paní Makovej. A, Teď dám slovo panu Rusovi, aby představil slovo, aby představil zprávu. Děkuji, paní předsedkyně. V lednu roku 2011 Action Service EU převzal odpovědnost za veškeré delegáty z Evropské komise. Pak situace mnohých delegací zastávají EES eh, vyplynulo z postavení předešlé komise. Navzdory tomu jsme zjistili, že budovy vybavené pro úřad jsou vybaveny nezbytnými podmínkami pro bezpečnost a funkčnost. Ale v některých případech jsme zjistili, že ne všechny budovy jsou vyhovující. Někdy prostor pro obývání a úřad převyšuje stropy pro politiku. Čítá to 35 metrů čtverečných, to vyplývá z čísel stanových v roku 2013. A my jsme zjistili v roce 2014, že průměr na osobu čítá 41 metrů čtvereční, což znamená, že je tady potenciál pro úspory tím, že by se omezil průměrný prostor, průměrná plocha na osobu. Dále jsme zjistili nelegální nemovitosti. Zjistili jsme, že EES vlastní budovy, které už nevyužívá. Vlastní většinu budov, 20 z nich, některé tyto budovy už jsou neokupované nějakou eh, dobu. Mám tím na mysli, dejme tomu, vybavení pro zastoupení v Tanzánii. V některých případech také nedochází k zpětnému navracení nájmu ze sdílených budov. Je možné, aby zastoupení sdílelo budovy s jinými delegacemi nebo jinými členskými státy. 45 z nich takto činilo v roce 2015. Ale náš audit zjistil, že neúčtuje nájemné příslušným způsobem. Je to zohledněno v naší zprávě. Část je zohledněna postupem výběru bodave, budov a dále zohlednění podle monitorování, zdali budovy jsou nadále vhodné a zdali je tam zohledněna nezbytnost údržby. Toto je založeno na eh, složkách, které předkládají eh, delegace. Je to příklad dobré praxe, protože prezentuje eh, správný základ pro rozhodovací proces. Nicméně jsme zjistili, že existují nějaké slabiny v tom smyslu, jak tento postup byl uplatněn v praxi. Dejme tomu technické analýzy někdy v složce pro příslušnou budovu nezohledňují, že řešení skutečně je nejlepším možným efektivním řešením z nákladového hlediska. Poté, co jsme se snažili o tento monitoring. Monitoring se hm, provádí skutečnou návštěvou a zohledněním systému udržby. Zjistili jsme, že eh, data v informačním systému někdy nejsou úplné anebo spolehlivé. Inform- nedostatek informací o budovách znamená určitou nespolehlivost. Ne, máme dostupné všechny informace, které jsou nezbytné a které by mohly být využity pro nápravu. Dokumenty plánování se zaměřují na krátkodobé potřeby a nestanoví priority pro střednědobý výhled. Takovéto plány by plnily takzvané nejlepší praktiky, mohly by se upravovat podle nepředvídaných politických okolností. EES má dlouhodobý cíl nákupu e, většího počtu budov pro úřady. V roce 2015 e, si zařídilo půjčku ve výši 200 milionů eur na při čtyřmi lety pro nákup nemovitostí, nicméně ES e nemá tak velkou praxi pro zprávu budov a nemá efektivní systém pro udržování budov v dobrém stavu a pro prodej nemovitostí, které už nevyužívá. Na základě eh, těchto skutečností jsme předložili osm doporučení. V prvé řadě cíl pro úřední budovy. Tento cíl je definován v politice pro budovy EES. Měla by tam být zohledněna flexibilita a možnost reagovat na zvýšený nebo snížený počet pracovníků a také faktory související s životním prostředím a řádným prostředím pro osoby. Druhé doporučení. Poplatky pro organizace, které pronajímají části budov, by měly eh, být reálné a tyto poplatky by měly být včas vybírány. Tato doporučení byla přijata. Dále jsme doporučili zlepšit postup pro výběr budov tím, že se dejme tomu porovnají různé možnosti, tak abychom dosáhli nejlepšího možného celkového hodnocení. yes Eh, přijali toto doporučení spolu s složkou pro pronajímání podle eh, veškerých ustanovení finančních nařízení. Dále jsme doporučili monitorování nájmu, tak aby byly v souladu s tržním nájemným. Páté doporučení Úřad by měl zlepšit systém, informační systém pro zprávu budov, i když už jsou v procesu o přijímání takovýchto kroků. Dále po, ma, posílit zprávu budov na místě. Toto bylo také přijato v bod 7. Také potřeba vytvoření střednědobého plánu ohledně zhruba sedmiletého období pro nákup, pronájem a údržbu. Toto doporučení bylo přijato částečně, protože úřad měl za to, že plánování není možné provádět více než 2-3 roky dopředu. V neposlední řadě jsme doporučili zajištění systému pro efektivní údržbu všech budov tím, že se vytvoří, dejme tomu, společná strategie. Zároveň by měli naplánovat využití přebytečných prostor předtím, než nakoupí něco nového. Toto doporučení bylo přijato, ovšem na základě dostatečných lidských zdrojů. Vielen Dank, Herr Russo. Děkuji, pane Russo také děkuji za tu zprávu, je to velice důležitá zpráva a zajímavá, protože poprvé se eh, zaměřujeme na téma, které eh, se nám těžko eh, posuzuje, protože máme 136 delegací s budovami. Vy jste té zprávě pokryli část problémů, a sice kancelářské prostory a rezidence, to znamená ubytování velvyslanců, ale potom je tam ještě spousta bytu, protože samozřejmě všichni eh, lidé z Bruselu musí být ubytováni na náklady EU. Takže eh, chceme eh, vyřešit i byty toho managementu a dalších. Teď už je zřejmé, že samozřejmě jste tady zdědili starou zátěž, to znamená oblast byla často, ta oblast byla dlouho jednou pod komise Čili my eh, se teď můžeme zabývat tím, jak to eh, co eh, nejlépe pojednat. Děkuji teď paní Makové, dostávám slovo. Thank you, chair. paní předsedající. Já bych chtěl říct několik, několik věcí. Za prvé, uh, už v discharge Evropské, uh, Evropské agentury pro vnější činnost jsme poměrně kriticky se vyjadřovali k managementu této agentury. A opravdu jsme tam upozorňovali na některé problémy, které dneska jsou znovu zmíněny. Uh, Speciálně, že eh, chybí jí dlouhodobé plánování, nějaký dlouhodobý vhled do problému a opravdu nějaká strategie, která by, by ukazovala, že Evropská agentura ví, co chce dělat za více jak deset deset let. S tím potom souvisí samozřejmě management budov. Jestliže nemám dlouhodobou strategii, pak se pronajímají veliké budovy, které se potom kde se krátí mise a pak se ty mise úplně opouští a ty budovy se potom snažíme úspěšně nebo neúspěšně prodat nebo pronajmout. E, tady bylo zmíněno, že nemá efektivní systém správy budov. Já tohle naprosto podtrhuju. Jak může fungovat nějaká vnější služba, nějaká diplomatická služba, kde opravdu ten management té správy budov eh, nefunguje, kdy my opravdu eh, nám do té budovy zatýká a než se rozhodne o opravě té budovy, tak už ta škoda není 50 tisíc euro, ale může být třeba 150 tisíc. Tak si myslím, že tady nezazněla jedna důležitá věc, co slyším při návštěvě agentur, že chybí jakákoliv spolupráce s agenturama mezi touto, uh, touto službou a třeba vyslanými pracovníky agentury, který někdy potřebují zázemí a velmi často to zázemí, zázemí v prostorách Evropské agentury pro vnější činnost, třeba i krátkodobé hledaj, ehm, hledají. A management bytů, myslím si, že to by eh, si zasloužil speciální report, kde bychom mohli ukázat několik příkladů, jak prostě ten management IAS nefunguje. Já si myslím osobně a jsem naprosto přesvědčený po cestování po, po celém světě, kde eh, se zajímám o fungování Evropské agentury pro vnější činnost, že uh, je řada zbytečných misí. Myslím si, že nemáme mise tam, kde bychom měli. Nemáme misi třeba v Mongolsku, v Ulambátaru, kde kam teďka směřují rozvojové projekty. Máme misi na Haiti, kde opravdu nevím, jestli to je naše priorita nebo na Tahiti. Uh, Eh, myslím si, že musíme se zaměřit opravdu na racionalizaci těch misí, kde jsou naše priority a myslím si, že bychom měli pozvat eh, paní komisařku Mogherini znovu a znovu ten, ten čas věnovat Evropské agentuře pro vnější činnost. To je moje doporučení. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Ja, danke. Also... Děkuji. Já si myslím, eh, že eh, je třeba to vnímat diferencovaně. Je to obrovský eh, balík, a ta, který převzala ta služba. Po pěti letech ale už se mohlo něco zpracovat. A to jde jenom, když systémy nemusíte vynalézat, ale můžete přejmout určité systémy. U té eh, zprávy eh, jsem si eh, říkala, že je divné, že jenom 84% delegací odpovědělo. To je neslíchané. Když požádám šéfa delegace o informace, jak to vypadá, tak musí být samozřejmé, že dostanou aspoň odpověď. Mám také otázku, nebo hodně mě znepokojuje, když tady máme sondu 30 eh, složek budov, jak to tedy musí být eh, asi v těch ostatních? Tohle je sonda jenom. No to tady, to, to říká to slovo samotné, ale opravdu by mě zajímalo, jak to vypadá i jinde. V tomto případě se musíme intenzivně zamýšlet nad tím, jestli náhodou eh, bychom neměli udělat další sondu. Jak to vypadá na těch dalších delegacích, to nevíme. Můžeme eh, akorát eh, uplatňovat závěr vyvozené z tohoto vzorku a jestli to platí, to těžko říct. Já jsem si tak trochu, eh, jsem se poděkovala, nad těmi čtyřmi kontrolními návštěvami. Rád bych věděla, kdo to vybíral. Jestli jste si to hodili do klobouku a tahali, nebo podle jakých kritérií protože to je také relevantní pro eh, to, eh, co eh, jako kontrolní výbor potom my tady čteme. Já si myslím, že je dobré tam mít průměrný počet metrů čtverečních na osobu v kancelářských prostorách, ale když tam máte, máme více, tak to není zase tak dramatické, ale divím se nad tím, jak je to někde přetažené v zemích, kde eh, ne tam, eh, ne, ne tam, kde je nízká cena za metr čtverečník, ale tam, kde to je opravdu drahé. Podívejte se, Švýcarsko, New York. Tam máte 100 eh, metrů čtverečních, no oproti 35, to už je opravdu trojnásobek. To je opravdu uh, rána. A tam je třeba uh, opravdu jednat. Domnívám se, že trvale nemůžeme říkat, a od začátku eh, to tady vidím, nemáme peníze, eh, díky kterým bychom si mohli pořídit eh, nové systémy, nemáme dost lidí. Prostě jednou to musí skončit. Žijeme ve vysoce technizovaném světě a hodně se toho dá udělat prostřednictvím počítače na dálku a je e, možné se stávajícím personálem zajistit to, aby ty delegace zpravovaly e, e, své budovy řádně. A nevím, proč se nám za pět let nepodařilo díky informačním technologiím prostě tam se neříká nikomu, na tohle nedostatete peníze. Tam jde opravdu jenom o to, abyste eh, vzali do ruky eh, ty příslušné instrumenty a jednali. Když eh, se také podíváte na vývoj tržních cen pro nájmu, tak něco takového je zohlednit a když nic takového nikdo nezohledňuje, no tak si říkám, že jsme tak trochu mimo že se tak trochu mým eh, cílem, tak to možná stačilo. Ještě bych eh, mohla říct něco dalšího, ale, tohle stačí. Děkuji. Děkuji, teď kolega Ali. Thank you, Madam Chair. Mr. dear colleagues. Eh. Drazí kolegové, nejprve mi dovolte vyjádřit uznání ohledně zprávy auditorů ohledně zprávy budov EAS. Tato oblast je nesmírně důležitá, je, po, protože se jedná o 165 milionů eur z evropského rozpočtu a všechny tyto nemovitosti pochopitelně musí nějakým způsobem vypadat, protože jsou takovou vizitkou Evropské unie v rámci místní populace. Gratuluji panu Černeckému k pracovnímu dokumentu, je to nejdůležitější materiál té zvláštní zprávy spolu se seznamem doporučení ohledně začlenění do výročního absolutoria. Takováto doporučení mohou posílit kvalitu absolutoria. Pokud jde o akvizice budov, je třeba zdůraznit, že nejprve, abychom posílili přidanou hodnotu, musíme vytvořit dlouhodobější plánování s tím, abychom začali uvažovat v pěti až desetiletém horizontu na místo stávající situace, kdy se plánuje na přibližně dvouleté období. Dále je tady pot třeba zohlednit lépe nabídky pro nákup. Také s ohledem na relativní eh, slabý trh v příslušných zemích, eh, na jeho fluktuaci. Dále mám dotazy na komisi bylo uvedeno, že 84% delegací hm, pouze hm, poslalo reakce na dotazník. A také bych chtěl vědět, hm, podle čeho jste vybírali delegace, které jste navštěvovali. Kolegy de Jong, bitte. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval účetnímu dvoru za tuto zvláštní zprávu, která byla nesmírně ilustrativní, pokud je o oblast, kde sami nemůžeme provádět příliš průzkumu na místě. Dále poděkuji panu Černeckému za jeho pracovní dokument. Pokud je o obecnou diskusi, Myslím si, že je důležité přesvědčit členské státy, aby se podívali na možné synergie nebo společné ubysťování ambasád nebo delegací. Já si myslím, že je to velice vhodné a správně tady bylo řečeno, že to diskuse pro národní parlamenty především, protože to jde mimo naše kompetence. Nicméně, pokud bych se podíval na můj parlament, tak bych se asi zeptal, jak efektivní je Evropská unie a EAS. Takže pokud byste si chtěli vytvořit tento vztah s členskými státy, o to důležitější je prokázat, že máte dlouhodobý systém plánování, jak už tady bylo řečeno, systém, který funguje v některých členských státech, Spojené království, takto zpravuje své budovy, je to velmi přísné plánování, jsou věci pochopitelně, které nevždy budou fungovat, ale pokud požádáte stát, aby nahradil svůj systém a integroval ho do evropského, no tak by měl aspoň takovýto evropský existovat, takže jsou úzce propojeny. Pak jedna konkrétní otázka, která souvisí s delegacemi v New Yorku a Ženevě protože tam vidíme, že poplatek na čtvereční metr a ta plocha celkově asi 100 na osobu je opravdu daleko vyšší než těch 35. Pokud vím já, tak těch 35 čtverečních metrů už zahledňuje potřebu společných prostor. A chtěl bych slyšet od, účetního dvora, zdali je možné to nějakým způsobem vysvětlit. Pokud tomu dobře rozumím, tak v Ženevě tam byla rada delegace, než přišel eh, na řadu Lisabon, Lisabonská smlouva EAS a pak byla delegace, eh, sousedili a jednoduše ty dvě delegace sloučily, zatímco počet té nebyl stejný a, a, stej, a pochopitelně ten pros, ty prostory také ne. Proto najednou jsme svědky skoku který pro běžného občana není zcela srozumitelný. Takže možná uh, vysvětlení od účetního dvora, jak chápete vysvětlení ze strany EAS, že jsou to ty společné prostory, které zvyšují počet čtverečních metrů. Dále bych chtěl vědět, zdali náš zpravodaj, pan Černecký, by mohl doplnit doporučení ohledně jednotlivých konkrétních delegací které vyplynuly ze zprávu Četního dvora. Plánování do budoucna je jedna věc, ale pokud tam jsou skutečně velké rozdíly mezi standardem a praxí, tak je asi potřeba přijmout naléhavá opatření. Mám na mysli konkrétně Ženevu. Frau Kollegin Ayala, bitte. Paní Ajala. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s tím, co eh, bylo řečeno, to znamená eh, mít takovou strategii přesvědčování, a, eh, tak aby skutečně ta zastoupení mise EU skutečně byly misemi EU, třeba Španělsko z důvodu ekonomických eh, zrušilo různé mise a eh, a takže mm, samozřejmě to eh, je třeba taková mít tedy diplomatické zastoupení, protože to je nutné pro evropské občany, ale všechno závisí třeba na různých historických vztazích a podobně. Já nevím, zdali prostřednictvím národních parlamentů nebo tak, že bychom eh, si provedli třeba tu studii. Eh, tady jde o to, abychom mohli ukázat eh, vládám členským státům, že zde je určitý prostor a že mohou využívat třeba společně prostory a nemovitosti a my možná bychom mohli potom eh, sformulovat eh, doložená doporučení, tedy taková komparativní studie určitě by nám hodně pomohla, abychom na tom ukázali, že je nutné to řešit. Souhlasím. Za druhé, také e, jsem ráda, že máme eh, nástroj, eh, který má teď komise eh, a mm, je to nástroj pro lepší zprávu prostor nemovitosti a racionalizaci fungování prostor a jsem ráda, že postupně také i mm, se zabýváme otázkami dopadu na životní prostředí. Třeba zdali ty naše budovy také Eh, reagují na ty požadavky třeba přístupu mm, pro, do, eh, do, pro různé typy kategorie osob, dopadu na životní prostředí a podobně. A samozřejmě eh, víme, že některé delegace jsou pod velkým tlakem, mají hodně práce, třeba Severní Afrika a podobně. A tam byly velké problémy s fungováním, pokud vím, poněvadž já to nebudu komentovat, o kterou šlo zemi, ale Eh, ta dotčená země nereagovala eh, na eh, žádosti Evropské mise, Evropské ambasády. A zde určitě pan Čarnecký ve své zprávě by mohl zmínit konkrétní případy, příklady, tak abychom o to mohli opřít ty, to, že že mm, by se mělo apelovat tady na členské státy, aby jejich ambasády třeba reagovaly na ty eh, naše požadavky, protože často ty členské státy tady eh, se starají trochu o jinou agendu, jde jim o cestovní ruch a podobně. A takže bychom měli také k tomu pozměň, předložit pozměňovací návrhy, tak abychom eh, i e, třeba v těch třetích zemích posílili spolupráci e, mezi našimi misemi a členskými státy v oblasti bezpečnosti třeba. Děkuji. Já jsem se také zařadila mezi řečníky, e, abych mohla položit otázku SVČ a, a účetnímu dvoru. Účetního dvora bych se zeptala, nebo bych mu chtěla říct, že je to opravdu pěkná, přesná práce, ale chybí tady jedno číslo, kterou, které jistě máte, ale neudali jste ho a sice eh, kancelářská plocha a eh, hm, místo těch 35 metrů, eh, těch 41, to je už 20% navíc. Jaké jsou tam náklady? 76 tisíc eur na kancelář a, a rok. Vypočítala jsem to správně, nebo ne? Čili o kolik více se platí za ty nadměrné plochy kancelářské za rok? Potom eh, zabývali jste se eh, těmi byty samotnými a zprávou bytů delegacemi. Proč ne? Eh, jestli ne, tak proč? Kdy se jimi budete zabývat? Abychom viděli, kolik lidí tam máme v těch třetích zemích a kolik těch bytů, které se musí hlídat 365 dní v roce. Hmm, neměli bychom tam spíš nějak dávat paušály zim zaměstnancům? aby si eh, našli vhodné byty. Zejména vzhledem k tomu, co eh, slýchám, že hm, kolikrát lidé dostávají 200 metrový byt a to je poměrně velkolitré, velkoryse. Čili to je určitě téma, eh, které bychom také rádi slyšeli. Potom v té zprávě je řečeno, 20% nemovitostí ESVČ je nevyužito. Já jsem se dívala na ty eh, odpovědi, eh, tam se to hodně liší. Čili eh, celkově ty deklarace pomáhají, ale nevyřeší problém. Čili co se plánuje s těmi 20% nevyužitých nemovitostí a poměrně dlouho nevyužitých? Očividně nikdo se s tím příliš si s tím příliš nedělá starosti, co by se s tím tak jako dalo dělat. A potom je tady druhá otázka. Velikost kanceláří také souvisí s prestiží. Když jsem eh, přišla do Bruselu, tak jsem si eh, říkala, budu navštěvovat kanceláře, protože jsem věděla, že podle hierarchie se počítá počet oken. A, a mám ten dojem, že čím větší, tím lepší, tím pěknější. A tenhle duch eh, té velikosti kanceláří na, souvisí s tím náš problém, bych se rád, ráda zeptala. A potom ještě jedna věc. Synergie se členskými státy. Bylo by dobré, kdybyste nám um, mohli eh, říci, jak daleko pokročily ty eh, pokusy eh, o synergie se členskými státy. Je tady pan Devito z SVČ, kterému Eh, blahopřejeme k nové funkci eh, a je nám líto, že <laughs> začínáte zrovna v takovémto eh, složitém tématu u nás, ale předpokládám, že budete mít odpověď na všechno, dostáváte slovo. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Vážení kolegové, je to skutečně náročný úkol a trošku strašidelný. Já se nechci vracet ke zprávám. My jsme přistoupili téměř na všechna doporučení. Možná bych se rád dotkl některých vystoupení a některých věcí, které tady zazněly. Nejprve sdílení prostor. Ano, to je velice důležité je to něco, eh, co zkoumáme s členskými státy. My jsme se sešli s generálními tajemníky ministerstv zahraničních věcí a ty, jsou, ty mají zájem o něco podobného. Nicméně není to jednoduché, protože každý stát má různé priority, různá pravidla, takže jde o určitý cíl i z naší strany, nicméně nebude to krátkodobé řešení. Sdílení prostor je také něco, o čem uvažujeme s jinými subjekty. Momentálně pracujeme na podpisu rámcové smlouvy s Evropskou investiční bankou a jinými orgány. Také jsme svolni k flexibilitě sdílení v různých oblastech práce, kde si dokážeme představit, že bychom mohli poskytnout prostory spolu eh, s zajištěním bezpečnosti. Musíme být kreativní, ale rozhodně to je ta jedna z našich priorit. Pak jsem tady četl mno, nebo slyšel mnoho vystoupení ohledně dlouhodobého plánování. V ideálním světě eh, to vypadá moc pěkně. Nicméně v reálu je velmi těžké mít něco více než střednědobé plánování a to z mnoha důvodů, protože máte nepředvydatelný politický a bezpečnostní kontext v mnoha členských státech, což poškozuje naši možnost vytvářet dlouhodobé plány. Pak máme také priority, které se mění ano, máme delegaci, ale také kolegy kdy z komise ti mají jiné priority, kteří posunují nebo přesunují personál ve výši 5 až 10 procent, to má dopad na bezpečnost a nájem a na to musíme také myslet. Některá doporučení už jsme uvedli do praxe, informační technologie. Tady máme nový nástroj, který bude funkční do konce roku. Souhlasím s vámi, že informační technologie vyřeší spoustu věcí, nicméně zatékání počítačem nevyřešíme. Takže nemůžeme žádat o více lidí, musíme hledat řešení v rámci našeho úřadu, monitorování údajů, údržba průběžná, musíme tlačit na delegaci, aby poskytovali informace, které potřebujeme, abychom mohli plnit naše cíle. K některým dalším poznámkám. Ano, situace v New Yorku a v Ženevě. Tam máme velkou místnost Eh, mnoho místností, mnoho sálů, protože eh, v New Yorku máme zastoupení OSN a v našich reprezentativních prostorách probíhá mnoho schůzek. To podobné plotí pro Ženevu a to je fakt. My musíme poskytnout vybavení pro náš personál i pro členské státy v tomto ohledu. Pokud jde o metry čtv- verečné. Tyto cíle byly stanoveny v roce 2013. Já už mohu říci, že průměr klesl z 41 do, na 39. Je to pokrok, pochopitelně to není absolutní číslo. Ano, o, některé věci tady v tom jste měli pravdu, je pravda, že máme více a více lidí v našich budovách a nevím, proč by to mělo být jinak v našich budovách. Já jsem no, relativní nováček, takže neznám všechny detaily související s touto situací. Ano, zároveň jsem vzal na vědomí připomínky ohledně nevyužívaných prostor, a kanceláří. E, tam se musíme podívat na situaci případ po případu. Někdy delegace nebo rezidence byla upoštěna z bezpečnostních důvodů, někdy je těžké nebo nemožné dokonce ji prodat nebo pronajmout. E, obecně, je to obecná poznámka, kterou budu řešit pochopitelně s kolegy, protože pochopitelně na jedné straně máte prostředky a na druhé straně máte prostory, které nejsou využívány. Pokud jde o tu 20% hranici, o to 20% číslo, jsou to pouze kanceláře, které vlastníme my ale neznamená to, že jsou nevyužívány. Opět, pokud se podívám na některé další připomínky, ano, priority našich delegací, to musíme řešit spolu s členskými státy a s komisí, zdali bychom měli uzavřít některé úřady a založit jiné, jinde. To souvisí s politickými prioritami. Je to věc, které není v mé pravomoci, takové, takové to rozhodnutí. My musíme jednoduše využívat zdroje, které máme k dispozici, co nejlepším možným způsobem. Stojí to peníze, na to nesmíme zapomínat a pochopitelně posílení zprávy infrastruktury, to je má priorita v mém úřadu momentálně. Doufám, že vám budu moci podat pozitivní zprávy v budoucnu. Děkuji. Dobrá, já vám děkuji za informace. Já eh, se ještě k něčemu musím vrátit, protože tam eh, několik věcí nebylo eh, zodpovězeno a chci na to odpověď. Proč těch 85% vedoucí delegací odpovědělo jenom, ten zbytek už ne? Nebo proč? Musím říci, že tady bych očekávala 100%, protože to jsou funkcionáři EU. A takhle se prostě eh, nezachází s cizími institucemi, které jednají eh, parlamentu. Takže to, tady je eh, třeba se k tomuto vrátit. A potom jsem ještě úplně nepochopila, co přijde dále. My jste nový v úřadě a v Německu my říkáme, že nové koště dobře mete. Čili jaké další kroky chcete přijmout, abyste tyto početné nesrovnalosti, o kterých jsme eh, dnes hovořili přátelsky, a to budeme dělat vždycky, abyste je odstranili. My jsme slyšeli, že ke konci roku bude nový IT systém, o kterém ale ještě vůbec nevíme, jestli dosáhne toho, co už má dosáhnout. Teď už je IT systém, který rozhodně toho nedosahuje. Takže co se zlepší, a eh, změní s novým IT systémem. Potom byste nám také měl říci, jaké další kroky teď podniknete, vy jste pr, eh, promítnul tedy eh, ty nové poznatky eh, z této zprávy do praxe. Máte znovu slovo, děkuji. Thank you, chair. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. IT nástroje budou nahrazeny nástrojem novým, který nám umožní plánovat, kontrolovat a monitorovat situaci daleko lépe. Stávající nástroj pro inventář je zastaralý. Potřebovali jsme nový. Ale jde o to také, co vložíte do tohoto nástroje. Takže se jedná o spolupráci mezi námi, mezi delegacemi, aby toto fungovalo dobře. K doporučení, které máme, ano, musíme se podívat na tu situaci kritickou, která byla nalezena účetním dvorem v mnoha delegacích a na to musíme reagovat. Pokud jde o vyplněné dotazníky, odpověti, no je to na EAS a na šéfech delegací, souhlasím, Nemělo by k tomu docházet, bylo to na žádost jiné instituce a to je také naše priorita, protože šéfové delegací mají také na starosti zprávu a údržbu budov. Takže tolik z mé strany pro tuto chvíli. My jim budeme pochopitelně pomáhat delegacím. Máme, dejme tomu, pilotní projekt pro Eh, recentralizaci z administrativního hlediska, aby se jim dostalo větší podpory, pokud mají nějaké administrativní problémy ohledně nájmů, eh, nájemních smluv. A to budeme také projednávat šéfy delegací, až dojde na výroční schůzku všech šéfů v září. některá doporučení, které už realizujeme nebo na kterých zapracujeme neprodleně. Lepší monitorování situace, proaktivní zpráva v návaznosti a ve spolupráci s členskými státy, s jinými organizacemi, sdílení prostor, větší sdílení prostor, protože to je cesta mm, ku předu. Monitorování plochy počtu čtverečních metrů, také naše budovy a rezidence, mm, monitorování jejich využívání, to je také součást střední až dlouhodobého plánování, které bychom chtěli eh, v budoucnu uplatňovat. Sure. Eh, pokud jde o ty delegace, které neodpověděly, možná účetní dvůr by nám mohl dát k dispozici seznam delegací, které neodpověděly a e, možná by bylo mm, třeba intervenovat u těchto delegací, aby zareagovali, abychom věděli, proč neodpověděli. To si myslím, že by byl správný postup. A potom Paní předsedkyně, vy jste řekla, že bychom měli zapojit národní parlamenty. A konkrétně tedy mám takový návrh. Já myslím, že v září se koná takový ten, jak tomu říkáme, meziparlamentní týden, a já nejprve jsem se do toho zapojoval jako národní poslanec a od roku 2014 jako poslanec evropský. A vím, že často ta setkání jsou jaksi formální a je to spíše zklamání. Možná bychom mohli požádat, aby i na program se dalo toto téma, abychom našim kolegům E, napsali, tedy kolegům, kteří působí v rozpočtových, tedy hospodářských výborech, e, e, aby mm, aby, byli, aby se zamysleli nad tímto problémem, to znamená, jak se podělit o výlohy, náklady spojené s prostorami ambasád mimo EU. A takže během tohoto meziparlamentního týdnu bychom se mohli touto problematikou zabývat tak, abychom poté z toho mohli vyvodit určité závěry, které potom předáme šéfům vlád, tak abychom takto vyvinuli určitý nátlak, aby se s tím něco udělalo. To je vynikající nápad. Já myslím, že je třeba eh, ten eh, týden připravit eh, společně tedy s, i s výborem AFET a Eh, abychom tedy i věděli nejprve, které třeba členské státy mají ambasádu ve stejném místě jako Evropská unie, tak abychom jasně věděli a mohli ukázat, eh, jak bychom společně vydělali, kdybychom mm, Eh, aby by tedy všechny členské státy využívaly tento nástroj. A nyní chce o slovo zástupce ESVČ. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo. Já e, budu velice rád, když účetní dvůr nám dá k dispozici seznam delegací, které nereagovaly, neodpověděly, e, e, tak abychom hm, získali informace. E, a my máme takovou tabulku podle zemí, kde máme eh, delegace EU a zároveň ambasády členských států. Eh, takže my máme celou řadu údajů, které lze předat. Děkuji, výborně. Výborně, takže si počkáme na tu tabulku, na ten seznam. A účetní dvůr, pan Ruso. Takže nakonec eh, vaše reakce, vaše připomínky. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejprve odpovím na pana předsedu výboru, rozpočtového výboru. A já mm, velice vítám tento váš návrh a jako e, zástupce účetního dvora s tím e, musím souhlasit a mm, to by byla dobrá příležitost diskutovat o e, tomto tématu pro nás, pro auditory. To je důležité vždycky vědět, jaké jsou reakce na, ty naše, e, na ta naše zjištění a pokud možno reakce z nejvyšších míst. Teď ta otázka delegací. Ano, samozřejmě, my také dáme k dispozici rádi veškeré údaje, které máme e, samozřejmě naším hlavním partnerem pro předávání informací Evropský parlament. Také i vítám výzvu pana předsedy Artui, to znamená zintenzivnit spolupráci mezi členskými státy a Evropskou unii, e, to znamená, aby společně spravovali e, ambasády, tedy ty prostory e, Eh, nemovitosti konkrétně, samozřejmě to musím stoprocentně podpořit. Ale tady možná taková úvaha, pokud dovolíte. Eh, ta zvláštní zpráva hovoří i o číslech. Ano, všichni souhlasí s tím, že Eh, pokud eh, mm, dojde ke společnému sdílení prostor, respektive budov, eh, tedy ze strany ambasád členských států a EU, tak samozřejmě víme, že to je efektivní způsob, jak šetřit peníze. Zatím ale tady jsou nedostatky především způsobené tím, že Evropská unie a ESVČ tedy mm, se dostatečně o to nesnaží, takže s tím bychom měli něco udělat. I e, tedy by se měl zlepšit management e, této služby e SVČ. A teď, abych zareagoval na paní Gresle. Konkrétní otázka nákladu na kanceláře. Mm, v poznámce pod čarou 16 tam uvádíme, eh, jaké jsou celkové náklady na mm, pronájem kanceláří, tady se hovoří o kancelářích, eh, v delegacích a, počet, a mm, plocha ve čtverečních metrech na osobu, tedy tak, jak to bylo v době, kdy jsme pracovali na zprávě, třeba se to zlepšilo již nyní, a my jsme tam mm, udali údaj, který bychom mohli vynásobit šesti a e, poté mm, bychom asi poznali, jaký je rozdíl nákladů na těch 35 metrů čtvereční, což je, ten e, ideální, což je ta ideální plocha podle pravidel ESVČ a skutečností, což skutečnost byla 41 metrů čtverečních na osobu. Pokud jde o byty, já si myslím, že ve zprávě se píše, že mm, e, ta politika SVČ je e, e, je tedy Eh, využít spíše know-how z trhu a eh, pokud jde o eh, tuto politiku zprávy bytů a tady asi nová politika bude hradit náklady těch expatriotů, kteří si najdou bydlení sami a bude se jim to proplácet. To je takový nový směr Pokud o další otázky, tak eh, vzhledem k tomu, že nemám čas, tak eh, já velice stručně zrekapituluji hlavní body, které zde zazněly. Za prvé plánování, to je citlivá věc. A tady je třeba mm, rozhodnout, Samozřejmě účetní dvůr trvá na svém mm, střednědobé dlouhodobé plánování. To je mm, pravidlo, toho bychom se měli držet, protože to umožní optimálně eh, řídit eh, eh, administrativu a šetřit peníze. A bezprávě uznáváme, že tady je to trochu takové eh, speciální u ESVČ, poněvadž eh, tady mm, lze často, čas často lze těžko předvídat, jaký bude politický vývoj v různých částech, eh, ale samozřejmě nelze to stoprocentně plánovat. Nicméně Eh, pro nás plánování je důležité, mm, to by měl být cíl. A především dnes samozřejmě to se týká určitých států, kde existuje velké riziko, tedy eh, území mimo EU, ale eh, otázka bezpečnosti, samozřejmě toto všechno ovlivňuje tuto možnost plánování. To ovlivňuje mm, Eh, veškeré plánování a řízení všeho, samozřejmě. Pokud jde o ty vzorky, tak to eh, ne, že bychom je tak tahali z klobouku, to ne. Ty je třeba řádně vybrat eh, podle kritérií, podle pravidel, auditu, to znamená vzorek statistického charakteru, tedy podle statistických kritérií, pokud jde o Eh, my jsme podle toho vybírali ty různé spisy, fajly, máme na to systém. Ehm, samozřejmě s tím, že my účetní dvora také máme eh, jaksi mm, omezené zdroje, ale my jsme se snažili to i propojit s tím dotazníkem, který byl eh, rozeslán delegacím a Eh, abychom si udělali kompletní obrázek, i když potom ve skutečnosti eh, ne všechny delegace odpověděly na náš dotazník. A také i eh, jsme vybírali podle našich misí návštěv na místě v terénu. Tak jsme podle toho tedy vyvážili ta kritéria, tak jak se vysvětluje ve zprávě. Vzali jsme do úvahy, jak, o jaký jde kontinent, lokalitu, eh, velikost, eh, pros, eh, metry čtvereční na osobu, právní status, to znamená, jak je to s vlastnictvím, zdali je to ve vlastnictví nebo v pronájmu, pardon, v nájmu, potom zdali tam dochází k sdílení prostor s někým jiným a potom jsme brali i do úvahy situaci zaměstnanců, stafu. Pokud jde o prostory, tak především u některých delegací, New York, Ženeva například, eh, hm, o tom se tady již obšírně hovořilo, tak opět tady je třeba vzít do úvahy i minulost, protože tady jsme hodně toho, nebo ESVČ toho hodně zdědilo eh, od Ralexu a podobně, eh, což částečně vysvětluje i to, mm, že mm, tam dochází k různým eh, jaksi nejasnostem, pokud jde o funkce jednotlivých eh, pracovníků, komise a těch jiných, protože ale pokud jde o New York a Ženevu konkrétně, tak eh, asi tam je mm, ta plocha příliš velká, to je jasné. Možná je to dáno takovou zvláštní rolí těchto dvou delegací, jejich politickým významem a také i eh, je to i vzhledem k tomu, že čím dál více Evropská unie bude hrát eh, větší a větší roli eh, v mezinárodním měřítku, v mezinárodních vztazích, takže proto asi. Ale nejvhodnější řešení by nejspíš bylo tak jak navrhl pan eh, předseda rozpočtového výboru, směřovat ke další integraci eh, funkcí a prostředků, kterých fúzy funkcí a prostředků, které se využívají na místě, tedy fúzy, větší integraci mezi eh, členskými státy a EU. Závěrem databáze, informační systémy. Ano, tady je určitý problém to uznává samotná ESVČ. A my jako účetní dvůr, jako vždycky, samozřejmě budeme provádět follow-up, budeme sledovat, jak byla respektována naše doporučení a budeme sledovat vývoj situace a to především u těch konkrétních bodů, které jsem zmínil. Děkuji. A na to už se teď těším, ještě kolega Hayes. Jenom velice stručně, paní předsedkyně, rád bych poděkoval eh, eh, zpravodaj a, a eh, zejména účetnímu dvoru za práci v této důležité oblasti. A, v Irsku ve své předchozí funkci na ministerstvu financí eh, jsem eh, zodpovídal za snížení nákladů na nemovitosti v celém systému, takže mě tahle otázka velice zajímavá. A nedávno jsem byl v Africe v Eritreji a viděl jsem tam jednu z těch delegací EU a opravdu mě eh, imponovalo to přijetí hm, a prostory, kterým, který se mi tam dostalo a že eh, eh, se to také eh, zůstává střediskem pro ostatní členské státy. Tam v Eritreji je jenom Německo, Británie, Itálie a Francie zastoupeno a práce delegace je opravdu velice důležitá na zpracování společných zájmů, pokud jde o rozvojové rozpočty a tak dále. Takže já bych nepodceňoval ani na vteřinu, jak důležitá je práce zejména v eh, chudších částech eh, světa. Takže je důležité tam mít kvalitní eh, kanceláře a ubytování pro týmy e SVČ. Jenom velice stručné poznámky v této oblasti. Za prvé, není, ehm, nikdy nesnížíte náklady na nemovitosti, pokud se to nebude dělat na příč celým systémem zprávy státní. To znamená, že v ESVČ to neuděláte samostatně, samostatně, musíte to udělat v celé, eh, v celé komisi. Potom eh, eh, ve zprávě se hovořilo o neposkytnutí informací a to je závažný problém, protože bez informací nikdy neuděláte žádnou reformu. Za třetí, se mi zdá, že 80% budov, které pronajímáme, to je vysoký počet. Mělo by to být normálně asi tak 50 na 50, protože to dává daleko větší manevrovací prostor. A v rozvojové eh, světě, hm, podívej se na EDA v Eritreji eh, v nadcházejících pěti letech, to je 240 milionů euro. Tam by někdo měl být odpovědný, ta vláda místní a jiné vlády, aby zajistili eh, prostory týmům e SVČ, tak abychom my mohli více ušetřit. Za čtvrté, pokud nestanovíte cíl rok, cíl rok za rokem, pokud jde o snížení nákladů na movitosti, nic se nestane. Zdá se mi, že to je věc, kterou je třeba udělat tady. Ale může se to udělat jenom na úrovni komise. Nejde to prostě udělat jenom v rámci ESVČ. A poslední věc. Je třeba eh, dělat užitečné srovnávání mezi podobnými organizacemi. Já nevím, 165 eh, milionů nákladů, je to dobře, eh, dobré využití peněz? Pokud jde o velikost ESVČ ve srovnání s jinými organizacemi. Že tam je třeba hledat užitečné srovnávání. A potom, eh, tady velice souhlasím se zpravodajem, je třeba integrovat to, co děláme na úrovni členských států, zejména u malých členských států, které Eh, by rádi expandovali do eh, rozvojových částí světa a používali eh, budovy delegací, které už tam jsou. Jsou možnosti sdílení a integrace. Proto je velice užitečné, abychom toto otevřeli s národními parlamenty, až se s nimi koncem roku nebo letos později setkáme. Děkuji, paní předsedkyně. My děkujeme. Tady jste řekl spoustu nových věcí a je třeba, že teď eh, k tomu přistoupit konkrétně. Takže každopádně děkujeme panu Rusovi za seznamem mm, těch, kteří neodpověděli. Eh, pokud eh, je to služitelné s vaším svědomím auditora. To je první věc. Druhá věc, já jsem se teď spočítala, a ESVČ dává 53 milionů eur za kanceláře delegací a, a kdybychom a, využili a, ty a, ostatní nevyužité prostory, tak bychom ušetřili 7 až 8 milionů eur a to ještě nehovořím o um, nákladech na služby. Tohle jsou náklady, které se opakují každý rok. Každý rok nic neděláme a, a když budeme pokračovat takto, tak je to 8 milionů euro navíc. A 8 milionů to už je něco, z čeho se dá docela něco pořídit. Takže já, pane předsedo Artuji, navrhuji, abychom v březnu nebo v dubnu se znovu setkali s rozpočtovým výborem a vysvětlit si od SVČ, co se s tím udělalo a bychom odstranili ten problém s 8 miliony eur. To by byla pěkná věc poznamenáme si to pěkně do příštího roku, eh, takže já bych navrhl, abychom něco takového to udělali a poprosím sekretariáty, aby eh, k tomu eh, přijeli nezbytné kroky, pokud s tím budete vysouhlasit, pane předsedo. Protože já si každopádně myslím, že my na tomto musíme dále trvat a teď dostáváte závěrečné slovo. Já souhlasím s vaším závěrem, paní předsedkyně. Ano, uvidíme s naším obecným zpravodajem a se zpravodajem pro další sekce a e, pokud se nám podaří udělat nějaké úpravy e, v těch e, částkách a dát určité cíle manažerům a pokud budete souhlasit, tak teď již bychom mohli udělat určitou osvětu u našich kolegů, samozřejmě e, za součinnosti s výborem AFET, to znamená naše kolegy příslušných výborů národních parlamentů a e, jak si hovořit o tom s nimi na příští meziparlamentním týdnu. A možná bychom mohli přijmout třeba rezoluci, společnou rezoluci spolu s zástupci národních parlamentů. To by byla taková inovace Eh, eh, během tohoto meziparlamentního týdnu. Já jsem se jeho zúčastnil každý rok a vím, že to bývá spíše formální a naši kolegové potom z národních parlamentů si kladou otázku, proč jezdí do Bruselu. Je třeba, abychom byli proaktivní. Takže my vám mnohokrát děkujeme. Učitímu dvoru i SVČ. Když říkám, uvidíme se znovu, eh, tak eh, to není hrozba, ale spíš eh, takový příslip. Takže každopádně před sebou máme určitý úkol. A tímto končím společné zasedání a, my budeme pokračovat tedy s dalším bodem na pořadu našeho jednání. Wir machen weiter mit... Takže pokračujeme s dalším bodem na pořadu jednání. Fond Solidarity Evropské unie. Spravodajem je Marko Vali, který také dostává slovo k představením svého stanoviska. Já bych poprosila eh, o eh, snížení hluku v sále. My pokračujeme v zasedání, takže Marko má slovo. Sí, grazie, prezident. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já trochu počkám pár vteřin, aby kolegové mohli odejít. Ci vuole silenzio per parlare, rispetto. Trochu klidu snad. Dobře, děkuji paní předsedkyně. Takže já jsem vycházel z výroční zprávy Evropské komise, která se týká Fondu Solidarity. A eh, takže tady bylo takové pro mě překvapení. Výroční zpráva za rok 2014 eh, se zabývá 13 eh, žádostmi, z čehož 7 bylo uspokojeno ve výši Eh, plateb, které byly 400 milionů euro a i eh, to se ale týkalo žádostí z roku 2012 a 2013, takže neustále eh, zde na 11 stránkách se hovoří sumárně hm, o žádostech, které byly přijaty, o té, které byly hm, aplikovány a o monitoringu se tam hovoří. Druhé překvapení bylo, když jsem si uvědomil, že mm, zprávy o používání fondů v členských státech že nejsou k dispozici a vůbec nejsou veřejné. Takže vlastně my nevíme, jak ty prostředky se čerpaly, utratily, s jakým výsledkem. A bohužel mm, se to nelepší. Například eh, opět jde o zprávu za rok 2014. Evropská komise prohlašuje, že získala zpět 100 eh, tisíc z Rumunska, ale mm, šlo tedy o ty fondy na záplavy 2005 a potom v Řecku opět to bylo podobné za eh, eh, ty požáry z roku 2017, protože to byly nespůsobilé neoprávněné výdaje. A i zde máme zprávu účetního dvora o čerpání v Itálii po zemětřesení v Abruco a podle to, poté náš výbor se zabýval tím, jak se vynaložily tyto Eh, fondy a takže já bych rád, aby se to neopakovalo. Chci připomenout, že Evropská komise akceptovala i eh, eh, výjimku ze nařízení, tehdy šlo o budování definitivních budov obydlí, obydlí a ten, projev, ten projekt dostal 300 tisíc 300, 300 mm, mm, milionů euro, a ale poté došlo k tomu, že došlo k nehodám eh, způsobeným na těchto budovách, například k, s tím, že se spadl balkon a nyní se vyšetřuje skutečně, zda tam nedošlo k infiltrace mafie, která dodávala materiál, který byl mimo normy a který byl i prošlý. Dále máme zde potom pravidla, která se týkají výběrových řízení. Tak ty se porušují. Jsme to viděli třeba u Fondu pro uprchlíky. Vím, že i Samozřejmě vždycky v takových situacích je třeba nalézt rychlá řešení, ale nemůžeme hm, zavírat oči nad porušováním eh, pravidel i infiltraci mafií třeba do stavebnictví i do eh, projektu pro uprchlíky. Takže zde je třeba respektovat eh, procedury, které se týkají výběrových řízení, je třeba mít normy, tak abychom i mohli uzavírat řádné smlouvy v takových naléhavých situacích. Zde jsou zásadní body. Za prvé, Eh, i pokud jde o zprávy členských států, které eh, jsou o čerpání fondů, tak ty musí být přece veřejné, protože pokud nebudou transparentní veřejné, tak je nelze kontrolovat. Potom chci apelovat na Evropskou komisi, aby nám vysvětlila, jak nové nařízení řeší problematiku, o které hovoří účetní dvůr, která se týká čerpání fondů v Abruzzo v Itálii. Dále revize nařízení Eh, o kterém se hovoří, by mělo zjednodušit pravidla, eh, protože Zatím je velice těžké vyhodnocovat eh, čerpání těchto zdrojů v těch katastrofických nalehavých situacích, například při budování těch dočasných obydlí, jak tomu došlo a jak se tam čerpaly fondy. Chci připomenout kolegům, že Eh, termín je 20. Eh, červen ve 12 hodin a chci poděkovat kolegům za jejich pozněvací návrhy a náměty. Děkuji. Der Borgen Kolega Borgen, prosím. Já bych rád poděkoval zpravodaji za zprávu. Fond Solidarity jsem vždy velmi podporoval, ale pochopitelně je tam velká byrokracie a ty termíny, lhuty pro vyplácení peněz těm, kteří to potřebují, jsou skutečně velmi dlouhé, takže to je třeba nějakým způsobem napravit. Návrh zprávy opravdu vítám, myslím, že tam jsou skutečně dobré připomínky ohledně zlepšení, ověřování, také jsem zastáncem většího zjednodušení a posílených postupů ve Fondu Solidaritu, což zlepší věci do budoucna. Také bychom podpořili různé státy, včetně Spojeného království, aby Eh, požádali o tyto fondy, ale pochopitelně Spojené království pak musí být členem Evropské unie, protože Spojené království si myslím, že požádalo o finance z Fondu Solidarity asi dvakrát nedávno. Po výsledku z Belgii včera jste asi velice hrdí, ale je to trošku italocentrické. Jsou tam různé problémy eh, s, s provincií v Itálii, ale žádná zmínka o problémech eh, jinde v Evropské unii, takže nevím, jestli budete mít možnost se podívat i na jiné regiony, ale bylo by tedy fajn, kdybychom měli příklady z Itálie, ale z jiných členských států, protože by to mělo pokryt celou Evropskou unii a ne pouze jeden členský stát. Pane Vali, v zprávě také zmiňujete nedostatek nedostatek transparentnosti, což asi je pravda, ale reálné příklady toho nemám. Takže, pane Vale, kdybyste mohl uvést případy ohledně toho, příklady ohledně toho, kde to bude užitečné, tak to by bylo fajn také. Je dobré se zeptat účetního dvora, a auditorů, zdali si myslí, že ta transparentnost tam je a pokud ne, zdali by mohlo dojít na zlepšení a pokud ano, tak kde přesně. Takže to jsou otázky na tyto dvě instituce dnes. Pan kolega Zdechovský. Budu mluvit za paní Fontaine. Omlouvám se, že se nemůže zúčastnit dnes této diskuse. Bohužel je nemocná a momentálně cestovat nemůže. Jménem paní Fontaine bych rád poděkoval za návrh zprávy. Zastávám stejné stanovisko jako pan Bogen. Tento text je dobré východisko pro další práci. Měli bychom se podívat spíš na otázky prevence, nápravy a řešení katastrof. Je tady velká flexibilita reagovat na potřeby těch zemí, které trpí častými přírodními katastrofami. Podle soudu, soudního dvora, Tady ovšem rychlá reakce není, protože to prodlení mezi žádostí a vyplacením je asi rok. Pokud si přejeme efektivitu, měli bychom snížit zároveň byrokratickou zátěž. Proto vítáme vyplácení záloh. Souhlasíme s odstavcem 7, především pokud jde o regionální katastrofy a problémy, které nadále v tomto ohledu existují pro definici kritérií, které jsou nastaveny v nařízení. Rádi bychom uvedli, že podle nařízení některé typy katastrof sebou nosí, nesou prodlené účinky a dopady. Těžko se vypočítávají, ale takovéto katastrofy součást to předvojem dalších, jako například požárů či záplav. Máme určité výhrady k odstavci 12. Vytváření synergií mezi strukturálními fondy je věc vždy pozitivní, ale toto je fond, který je vytvářen pro rychlou reakci na základní potřeby po přírodní katastrofě s ohledem na to, že kroky pokryté fondem nemohou být pak financovány jinými nástroji. Měli bychom zjistit, jak je možné využívat i jiné fondy, abychom zabránili určitým chybám ve zneužívání fondů. Budeme čekat na novou revizi využívání fondu a na monitorování uplatnění nového nařízení, tak abychom se mohli přizpůsobit a uplatňovat věci přesně. Děkuji zpravodaji i stínovému zpravodaji. Do, budu se těšit na spolupráci v následujících týdnech. Frau Kollegin Schulin, bitte. Kolegyně Šulin, prosím. Děkuji, paní uh, předsedkyně. Taky bych ráda uh, uvedl, že pan uh, eh, Valej uh, odvedl velice dobrý kus práce na této zprávě. Myslím, že si ty nejdůležitější věci, ty výhody a věci, které ještě musíme zlepšit. Fond Solidarity Evropské unie je, myslím, nezbytný, zejména v eh, případě eh, přírodních katastrof. Někteří kolegové už to eh, řekli, ale já bych ještě ráda to, to zúraznila. Ty přidělené prostředky přicházejí pozdě a peníze tedy rozdělované v případě přírodní katastrof jsou poměrně nízké jsou tedy v rámci těch daných kritérií, ale například v roce 2014 byla eh, přírodní katastrofa ve Slovinsku. Škody tehdy hm, byly odhadovány na nějakých 500 tisíc eur, ale Slovinsko dostalo akorát 5 eh, milionů eur. Slovinsko dostalo eh, nějakých 18 milionů z fondu, čili méně než 4 z Fondu solidarity Solidarity vzhledem k odhadovaným škodám. A tyhle prostředky přišly teprve eh, za rok v březnu 2015. Takže já myslím, že tyhle eh, pozdní eh, platby jsou pochybné, protože hm, je tady otázka, jestli je možné opravdu je používat eh, k eh, řešení následků přírodních katastrof. Eh, rád bych také uvedla, že tento systém je třeba racionalizovat. Něco se musí udělat s kritérii mm, podle kterých se eh, odhaduje objem poskytovaných prostředků. Já jsem se také sama eh, zamyslela na seznam řečníků. Já si myslím, že tohle je eh, skvělý názor, blahopřeji k tomu, protože tady přesně hovoříte o, o mm, problému. Fond Solidarity má v případě katastrofy reagovat rychle a smysluplně. My jsme se zabývali eh, Fondem Solidarity eh, a vždycky si to pamatujeme, eh, pamatujeme jako horory ty věci, například v Řecku, ale ta transparentnost chybí. A potom bylo velice těžké zjistit ex post, kdo dostal ty peníze a proč. To jsou věci, které je třeba dělat lépe. Je to důležité. Proč to trvá tak dlouho, eh, dokud eh, ty prostředky nejsou vyplaceny? Kdyby eh, se k tomu také mohla komise vyjádřit. Když vidíme, nebo pořád vidíme, že ta okamžitá pomoc je třeba. I u nás v Německu lidé dostávají hotovost od německého státu, hotovost na ruku, ale ví se, kdo to dostává, třeba z 15 euro, teď po původních takže víme, co eh, dlužíme potom daných poplatníků. Tak eh, se líže, že je tady eh, paní Aliata. Máte slovo z Evropské komise, prosím, k tomuto. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, vážení poslanci. Mnohokrát děkuji za zájem který prokazuje ta práce, kterou provádíte na téma Fondu Solidarity. Jak bylo zmíněno, je to velmi důležitý nástroj Solidarity, který doplňuje to, co provádějí členské státy v regionech, pokud jde na přírodní katastrofu. několik připomínek z mé strany. Ohledně problémů, které byly zmíněny v minulosti, dejme tomu problémy v Abruci a také diskuse, které proběhly na téma absolutoria v roce 2012, zvláštní zprávy jaká. To jsou věci, které jsme podrobně projednávali v minulosti, včetně tohoto uskupení. A je důležité že kdykoliv jsme narazili na nějaké slabiny, tak jsme je podle našeho názoru vyřešili, přijeli jsme nápravná opatření. Momentálně máme novou revido, nové revidované nařízení, které reguluje Fond Solidarity, kde jsou pokryty eh, nové věci, které vstoupily v platnost od roku 2015. Je to upraveno v dvou, třech ohledech, ale pouze minimálně. Dnes ale budu poukazovat na jednu věc ohledně zadávání veřejných zakázek kdy se využilo některých nouzových záležitostí v Itálii, to už jsme vyřešili, protože jsme to projednávali s italskou vládou, legislativa se tam od té doby změnily a od té doby teď už není možné využít nouzových opatření a je třeba uplatnit běžná takzvaně pravidla pro zadávání zakázek. Ale tato, eh, tyto dveře bych ráda uzavřela, hm, protože opatření byla přijata. Jaká je teď konkrétní situace? Několik věcí k novému nařízení. Věříme, že kritéria uplatnění jsou jednoznačnější kritéria pro uplatnění pro regionální přírodní katastrofy byly upraveny, jsou teď naprosto jasná, je třeba poměřovat eh, procentuální škodu oproti dřívějším kritériům HDP. V minulosti jsme také měli několik konfliktů s regiony ohledně způsobilosti jejich žádostí, ale dnes je to tak srozumitelné, že od roku 2015 všechny žádosti byly schváleny komisí a to ne protože jsme více či méně flexibilní, ale protože ta pravidla byla uplatněna jasným způsobem. Další věc, Myslím si, že nový fond Solidarity, tedy jeho nová pravidla, se teď uplatňují ruku v ruce s novým finančním nařízením, kde jsou jasně upravená pravidla pro české státy, pokud jde o sdílenou zprávu rozpočtu. Což znamená lepší monitoring, lepší audit, lepší kontrola. Důkazem toho je, jak říkal zpravodaj, zemětřesení Familia Romana, my jsme dostali auditní zprávu od národních orgánů, ty ověřil, tu ověřili naši auditoři, je eh, to na vysoké úrovni a myslíme si, že to je díky těm novým pravidlům v finančním nařízení s ohledem na transparentnost, protože někdo tady poukazoval na nedostatek transparentních pravidel. To bych ráda projednal se zpravodajem nebo s některými z vás, protože my věnujeme hodně pozornosti zveřejňování informací způsobem takovým, který bude eh, schudný. My teď máme zprávu z roku 2015, ta ještě nebyla zveřejněna, bude zveřejněna v létě a tam jsou údaje ohledně toho, k čemu došlo v roce 2015. A možná mi něco ušlo, ale jsou tam všechny údaje ohledně toho, kolik bylo vynaloženo, jak a je to zveřejněno naprosto srozumitelným způsobem. Ještě jedna věc, pak to ukončím. Bylo tady řečeno, že to vyplácení je pomalé. Dejme tomu, že ve Slovinsku k tomu došlo až rok po katastrofě. To je pravda. Ale víme, proč to tak je. V evropském rozpočtu není konkrétní částka pro fond Solidarity. To je tedy mimo. A abychom mohli využít rozpočtu, potřebujeme upravující rozpočet od příslušných rozpočtových orgánů. To je proces dlouhý, znamená to 10 přeskumu pro národní parlamenty a proto trvá eh, vyplácení několik měsíců. Neříkám, že je to spožděné vyplácení ze strany komise. Ano, ty platby dorazí pozdě, ale takto byl nástroj upraven zákonodárcem a my se snažíme dělat, co je v našich silách a zase jsou tady pravidla, která existují a musí se dodržovat. Fond Solidarity není tedy nástroj rychlé reakce. Je to nástroj, jehož cílem je podpořit, doplnit snahy regionu či členského státu. Rozhodně to není nástroj rychlé reakce a nemůže být hodnocen takovýmto způsobem. důležitý fakt, jak to řešit, je eh, nová úprava o zálohách. Čili pokud region si požádá o něco takového, tak může dostat zálohu okamžitě mimo rozpočtové úpravy což eh, poskytuje určitý manévrovací prostor, určitou hotovost okamžitě členským státům nebo příslušnému regionu. Takže bych ráda uvedla, že si myslím, že nový nástroj prokazuje eh, své pozitivní stránky eh, nedošlo mez, mezidobí k mnoha katastrofám, ale pochopitelně je třeba ještě nějaké období, než ho řádně zhodnotíme a pokud jde o otázky transparentnosti, tak budeme mít možnost vysvětlit, jak to funguje a říci si, jak posílit transparentnost, protože poslední věc, kterou bychom si přáli, je nedorozumění ohledně naší vůle dát k dispozici všechny údaje. Vielen Dank. Já mnohokrát děkuji. Pan zpravodaj by se ještě vzal slovo, prosím. Ano, já bych měl takovou stručnou otázku na komisi. Pochopil jsem to správně. V případě uh, nějaké uh, neočekávané události můžete požádat uh, komisi o výjimku z eh, deficitní eh, procedury eh, uplatňované proti danému regionu. Čili je tam zvláštní postup, který mi umožní získat výjimku z, té, z toho výpočtu deficitu, tak abych mohl provést intervenci ve své zemi. Je to tak? Děkuji. Já zareaguji italsky, dovolíte-li paní předsedkyně abych to řekla jasně. Já tady hovořím o ustanovení, eh, které existuje uvnitř, tedy v nařízení o, o Fondu Solidarity, kde poprvé je stanoveno, že eh, pokud eh, požádáte poprvé z Fondu Solidarity a komise to hodnotí příznivě, tak je možné vyplatit okamžitě nějaké takové předfinancování ještě před eh, plným eh, balíčkem pomoci a tím eh, tou závěrečnou částkou. Takže je to takový mechanismus předfinancování, který naprosto nesouvisí s tím deficitním, s tou deficitní procedurou. Tady nesouvisí s tím, o čem jste vůbec hovořil. Děkuji. Takže já jsem to, si to poznamenal, ty vaše připomínky. Eh, připomínky všech řečníků a komise. A eh, vidím, že je tady obecná eh, snaha ten fond solidarity zpřístupnit. Interve- Protože když jsou nějaké katastrofy, tak je třeba samozřejmě intervenovat a odblokovat peníze. Kolega Derek má pravdu, poněvadž možná Eh, tedy eh, Itálie čeká tedy na vaše náměty a třeba bychom mohli spolupracovat a identifikovat, definovat země a případy, kde byly problémy eh, a transparentnost, tento požadavek. Zde musím říci, že mm, zprávy členských států o čerpání fondů nejsou přístupné, nejsou veřejné. A to by byl skutečně krok vpřed, kdyby se nám podařilo E, tento požadavek jako parlament prosadit, e, to znamená, aby členské státy tak činili. Všichni chápeme, že je třeba intervenovat rychle v takových situacích, ale ty situace často jsou takové nejasné. Například e, může dokonce dojít k situacím, že se do toho vloží organizovaný zločin, který se uchází o ty nabídky ve výběrových řízení a nakonec ty peníze daňových poplatníků na takové katastrofy se dostanou do kapes organizovaného zločinu. Zde máme eh, důkazy o tom, že k tomu došlo třeba u těch projektů eh, přírodních katastrof nebo eh, u těch přírodních katastrof či uprchlíků a to skutečně je třeba, abychom byli vybaveni protilátkou proti tomuto zlu, korupci a zločinu. Děkuji kolegům a čekám na vaše náměty. Děkuji. Otázka by byla, paní ředitelko, ale já to, jestli eh, zprávu o Fondu Solidarity eh, bychom mohli dostat co nejdříve, abychom to ještě mohli vyhodnotit, protože ještě čas na pozměňovací návrhy. Takže teď bychom to opravdu rádi dostali. A otázkou eh, je, jestli tu zprávu dostaneme tedy k dispozici, tak abychom tam mohli aktualizovat ještě několik věcí. To by bylo uh, pěkné. Bylo by to možné? Well, we, we've done our, our part of the work. No my jsme uvedli svůj kus práce a teď uh, to tedy uh, přijímá komisa. Víte, co to znamená? Překlady. Teď už to opustilo DG Region Čili eh, teď je eh, příjmový eh, proces a pokusím se zjistit s kolegy, co můžeme udělat, tak, abychom, tak aby se to zařenilo co nejdříve. Vielen Dank. Děkuji. Já vím, že to je vyšší moc, ale dávalo by smysl, kdybychom se do toho mohli podívat ještě, než to vyjde, abychom to eventuálně aktualizovali. Takže děkuji vám za rozpravu k tomuto bodu. Dostáváme se k dalšímu bodu a sice k výměně názorů e, s Evropskou investiční bankou o projektu e, Castor jako součást iniciativy projektových dluhopisů. Ještě než to uděláme, Ráda bych přivítala delegace, eh, eh, delegaci eh, nadace Friedricha Naumana z Latinské Ameriky. Přejeme vám příjemný pobyt v Ruselu a v užitek z vašeho pobytu. Pěkně, že jste tady. My jsme ten my se požádali na koordinátorech o zařazení tohoto projektu na pořad. Máme tady dva lidi z EIB pana eh, Rajana a pana eh, Valentina. Komu mohu dát eh, slovo k představení toho projektu? Nebo kolega Vali je tady také. Tak prosím. Um, I'll start the... Jsem z EIB, já prezentaci zahájím. Projekt Castro proběhl v kontextu EU EIB, projektové iniciativy Project Bond pro rok 2020. Tak já to zasadím do kontextu, i pokud jde podpory, kterou Evropská unie poskytuje této iniciativě Project Bond. Tato byla také prezentována rozpočtovému výboru v parlamentu před několika měsíci jako součást běžné roz, běžného rozpočtového postupu. Kontext této iniciativy je záměr podpořit dlouhodobé infrastrukturní projekty v Evropě za kombinace EU EIB podpory, tak aby dlouhodobí investoři, penzijní společnosti a jiné subjekty, které eh, mají dlouhodobé finance k dispozici, eh, byly zapojeny do takovéto investiční infrastruktury. Pilotní fáze začala v roce 2012 a provádění pokračovalo v letech 12 a 16. Podpořili jsme 10 projektů, 7 z toho za pomoci rozpočtové podpory, 3 bez rozpočtové podpory. To znamená, že byly provedeny Evropskou investiční bankou za pomoci vlastních zdrojů a jaký to mělo důvod, protože dostupnost financování pro program byl omezen sektory definovanými částkami na sektor. V energetickém sektoru byla malá alokace asi 10 milionů eur v srovnání s dopravním sektorem, kde byla alokace asi 200 milionů, což znamená, že jeden energetický Projekt byl podpořen za pomoci EU fondu, zatímco další fondy byly podpořeny e i bez vlastních zdrojů, včetně Castrov projekt e, v Španělsku a dva linky ve Spojené království. Bylo vydáno asi 5 miliard bondů a včetně té asi 850 milionů fondy, které toto podpořily. Souvisely i s další půjčku 230 milionů, což bylo součást těch vydaných obligací v celkovém počtu 5,2 miliard. Další slide, prosím. Toto je schrnutí projektů. První byl Castor ve Španělsku, následovala Belgie, Francie, Irsko, Spojené království, Francie a neposlední řadě v Itálii. Toto je schéma projektů, které získaly podporu. Dále, jak se podávají zprávy. Podle nařízení 672 2012 ta, ten postup podávání zpráv proběhl v cyklu 6 měsíců, skončil v první polovině 2016 za pomoci zpráv finalizace pilotní fáze. Dále byla průběžná zpráva, která byla vydána v roce 2013 k iniciativě, to znamená, že to bylo poměrně brzy, ale konečné hodnocení eh, na začátku 2016 na základě informací z roku 2015. Toto nezávislé hodnocení, které bylo zadáno Evropskou komisí, bylo základem pro rozhodnutí, zdali prodloužit tuto iniciativu Project Bond nebo ne. Eh, závěry byly pozitivní, jednotlivé Připomínky k tomu vidíte na slajdu. Jedná se o získávání dlouhodobých investorů, kteří by měli zasáhnout do evropské infrastruktury. Jedná se o eh, pozitivním využití posílení asi 30 využívání um, běžných rozpočtových zdrojů Evropské unie. Nástroj zareagoval na trh ve smyslu své struktury a tak, jak mohl podpořit jednotlivé transakce. Kombinace zdrojů EU a dalších byl, byla užitečná nejenom z finančního hlediska, ale i z hlediska politiky a ze zviditelnění. Zahraniční investoři byli pak ochotnější podpořit tento nový trh. Dále, co se, pokud jde o přidanou hodnotu, tento nástroj byl považován za další přídavný nástroj pro podporu dlouhodobého financování infrastruktur. Máme tady několik doporučení ohledně zaměření na projekty, které mohou ještě posílit přidanou hodnotu je typu přeshraničních projektů. Dále je tady záměr stavět na zkušenostech, které jsme získali v pilotní fázi a posílit to za pomoci rozšíření iniciativy podle nástroji Connecting Europe. Přidaná hodnota byla větší v rizikovějších zemích a v rizikovějších projektech, takže byla potřeba se na ně nadále zaměřovat a dál adicionalita byla posílena díky institucionální podpory těchto dvou institucí. A to je tedy nový zdroj financování který může jako doplněk eh, zafungovat eh, na místo tradičního bankovního financování. Project Bond Initiative. v Pilotní fáze teď skončila. Hodnocení eh, bylo pozitivní, čili nástroj bude pokračovat podle connecting Euro podle EFSI, podle Junkrova plánu. Je to tedy nástroj, který se dá také použít, eh, zvláště v sektorech, které nejsou způsobilé podle kritérií mm, Connecting Europe. Eh, některé hm, sítě, zvlášť rizikovější, eh, jsou tady využívány líp. Právě někteří investoři mohou zasáhnout pro tyto sektory. Také je tady možnost kombinace s dalšími nástroji, zvláště pokud jde o korporátní struktury, spíše než projektové a ty, které eh, sebou nesou i jiné iniciativy financování. Tady máme poměrně podrobnou přílohu. Jeden z projektů podle iniciativy byl právě ten projekt Castor ve Španělsku. Byl to projekt čítající vydání obligací v výši 1,4 miliard. Jedná se o zařízení pro uskladnění rezerv plynu pro Španělsko. Tento projekt byl vydán příslušnou, eh, byl financován příslušnou emisí, ale ta plynová injekce, naplnění plynem eh, právě v té době začalo. Eh, byl tady odklad asi 30 let, tedy partnera eh, v rámci skupiny ACS. Mm, ta emise proběhla na konci roku 2013 a o, znamenalo zapojení 29 investorů a díky Project Bond eh, získala rating než, vyšší než španělský stát, čili je to nástroj, který zajistil asi 20 let financování. Jak to vypadá podrobněji a k čemu došlo po vydání této emise v roce 2013 a co je relevantní pro to, k čemu došlo předtím. Projekt Castor byl založen na koncesi z roku 2008. Ta sama byla podepsaná v květnu roku 2008 a Project Bond eh, emise k tomu došlo po pěti letech a to za účelem poskytování dlouhodobého financování na místo krátkodobého, to znamená poskytnout finance v dlouhodobém horizontu. V září roku 2013 po injekci plynu na místě došlo k určité seismické aktivitě a díky tomu Místní orgány rozhodly přerušit eh, injekci plynem. Následovaly různé studie zadané promotérem a místními orgány, aby se zjistilo, k čemu vlastně došlo a jak jaký dopad by to mohlo mít do budoucna. Následně v červenci roku 2014 ESCAL požádal o navrácení koncese orgánům. Jinými slovy, zrušení koncese, což bylo stanoveno dekr- dekretem z roku 2008. Španělské orgány tedy na to přistoupily, v říjnu roku 2014 to bylo zohledněno v dekretu španělské vlády a pak v roce 2014 došlo k, k přednesení financování a převedení veškerých aktiv na veřejně vlastněnou společnost. Ten dekret 2008 eh, stanovil právě právo koncesionáře možnost navrácení v hodnotě eh, čisté účetní hodnoty projektu. A na tomto základě byla emise zpětně proplacena v roce 2014. Ze strany EIB jsme získali spoustu stížností už v roce 2013 podle, pokud jde o plnění environmentálních požadavků. To bylo mm, proskoumáno nezávislým mechanismem banky, auditním mechanismem je to nezávislý proces, jak už jsem říkal, a banka si z toho vezme určité eh, ponaučení do budoucna. Pokud jde o přístup EIB, tento byl v souladu s tradičními požadavky na hodnocení, s tím, že jsme brali v potaz dostupné informace, také zhodnocení eh, vzalo v potaz rizika vrtu a vodních zásob. Poukázali na to, že to je v souladu s běžnou praxí náležitá péče. Uvedla, že promotér také splnil veškeré požadavky EU legislativy a lokalita Castor, která je asi 20 kilometrů od Valencie, byla využívána v 70. letech šelem. Docházelo tam k produkci ropy a tato lokalita není známá jako seismická zóna. Pochopitelně eh, rádi odpovíme veškeré dotazy, protože tady máme i technického specialistu. Děkuji. Já mnohokrát za tyto informace děkuji. Já bych ráda poukázala na to, že my jsme eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, to znamená, máme kompetence a nás eh, samozřejmě zajímá eh, otázka, jaká rizika jsou s evropskými projekty v rámci našich kompetencí. Takže pokud je o ekologická rizika, tak na to tady my nejsme správné fórum. Máme tady eh, zpravodaje eh, výboru eh, pro hospodářské záležitosti pana Otazuna. Takže teď se k tomu můžete vyjádřit, požádal jste o slovo. A já vám dám tedy slovo a nejdříve vám a pak kolegyně ale prosím. Ok, <laughs> vielen Dank. Voy a hacer mi intervención en, en castellano. Ano, já budu mluvit španělsky. Pan Hoyer, když byl předsedou banky, když byl na výboru Econ, tak řekl, že ten projekt je tragédií. A já si myslím, že ano, je tragédií. Eh, eh, zde bych chtěl zdůraznit eh, to, že to způsobilo tragédii mnoho lidem, toto zemětřesení, ale ten projekt má jasné nedostatky, to je evidentní. Chci připomenout zde, mm, možná kolegové z výboru Kokobu, že to e, fiasko nakonec e, za to zaplatí 300 milionů euro e, občané za tu chybu, ke které došlo v roce 2006. Promoter projektu mm, nyní je vyšetřován z důvodu poškozování životního prostředí a podobně a v podstatě i mm, v Castellone v, v, u soudu eh, mm, eh, i, eh, ale neprokázal, že by došlo k poškození, tedy životního prostředí, ani nejvyšší soud to nepotvrdil, ale došlo k flagrantním chybám, vadám v tomto projektu, takže přímo za to zodpovídá banka. Mm, I na tomto slajdu vidíme, že due diligence ze strany EIB uzavřela, že Veškeré projekty jsou v souladu s vnitrostátními evropskými předpisy a máme zde dva judikáty ze Španělska, které říkají, že ne. A já se ptám, jaké závěry tedy z toho vyvodí EIB a jak provedla tuto due diligence tedy. Druhá otázka, ta se týká záruky, kterou poskytla banka o tom se nezmínil zástupce banky, to je eh, na 100 milionů euro a zde mám komunikaci banky z roku 2013 a tam se má teď ta záruka realizovat a já se ptám, zda se již realizovala a vzhledem k tomu, že došlo k nesrovnalostem v tomto projektu, tak se ptám, zda banka mm, mm, neuplatní tuto záruku, nebo jak to bude, protože mm, promotér nesplnil celou řadu Eh, celou řadu eh, těch náležitostí a stálo to miliony euro eh, občany a promotér projektu nesplnil požadavky. Já se ptám, jak to bude s tou zárukou a zda jste to kriticky vyhodnotili. A závěrem complaint mechanism, stížnosti. Samozřejmě občané organizovali takovou platformu aby eh, eh, s jim takto mohli stěžovat, eh, kritizovat i, i, i, i já nevím, zda banka mi to může vysvětlit, mm, co si o tom myslíte, o, jak budete reagovat na tyto stížnosti? Máte na to nějaký harmonogram? Děkuji, paní Ajala. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla podpořit to, co řekl kolega. Mm, Ortasun. A kromě toho ještě bych chtěla říct si na adresu EIB, když se hovořilo o rizicích, tak ta nejsou pouze finančního charakteru, já to chápu, že o těch se hlavně mluví v souvislosti s EFSI, ale i při vyhodnocování rizik, eh, také vy to zmiňujete, eh, a tady mm, přechází k druhému bodu, tam z toho jasně vyplývá, že i došlo k diferencovanému riziku, a e, to je zóna, prostě seismická zóna a e, zde samozřejmě to eh, eh, mělo dopad i na tento projekt Castor. A já se ptám, eh, jak teď máme banku a FC, které mají vyhodnocovat rizika projektu a tady skutečně došlo k, nejenom k finančnímu riziku a zde mm, samozřejmě EIB určitě vyhodnocovala finanční rizika, ale musela vyhodnocovat, tak zdali ten projekt půjde dobře nebo špatně. A za druhé, já se ptám na toto v okamžiku teď, když se vyjednává, tedy my parlament vyjednáváme EFSI, EFSI a s komisí a já, mm, pan předseda Katajnen, místo předseda Katajnen tu byl a Kastor dal do katalogu projektů, F, mm, případných projektů pro EFSI, které komise předložila EIB. A já se ptám, do jaké míry tedy ty projektové bondy Castoru staly mají nějaký dopad do, a, na EFSI. To nás docela zneklidňuje. A za třetí, bych ráda, abyste vyjasnili jednu věc výboru Kokobomy. Kokobu. My máme na starosti kontrolu nad evropským rozpočtem a já se ptám, do jaké míry jste ochránili nebo neochránili zájmy EU. Protože je pravda, jak vy říkáte, že došlo k tomu, že se přenesly eh, Eh, eh, eh, tyto prostředky a já se ptám, tedy ty delegovala se pravomoc sice, ale já se ptám, jaké ty prostředky se přímo vložily do toho projektu a kolik dále se delegovalo, protože většina nákladů na tento projekt se týká právě toho, že nakonec za to zaplatili španělští na poplatníci a já se ptám, zda byste mi to řekli, do jaké míry to do, mělo dopad na evropský rozpočet a do jaké míry se ty prostředky v podstatě dele, ty, ty, ty dluhy delegovaly tedy na občany a do budoucna eh, nejenom. Já bych ráda, aby EIB reagovala na tu platformu stížností občanů, kteří to chtějí, a aby nám řekla, stali, jak vyhodnocovala nebo vyhodnocuje projekty EFSI, eh, které teď se připravují a do jaké míry Eh, se zlepšila eh, eh, zlepšilo to vyhodnocování podobných projektů. Máme zde různé, tedy projekty různá stavební díla, mosty, dálnice a já se ptám, do jaké míry vy to vyhodnocujete protože zde banka je zodpovědná za projekty EFSI a já se ptám, zdali na to máte experty, aby se podobné situace neopakovaly. Už se nikdo dál nehlásí o slovo, a takže... A kolega Vali ještě? Takže potom dám slovo EIB a Evropské komise. Pane kolego, máte slovo. No, velice rychle k této otázce. My jsme ve výboru, hospodářském výboru se tomu již hodně věnovali, protože Junckerův plán podle mého soudu Mm, ten hlavně tedy pracuje s tou koncepcí projektových bondů a my tedy velice pečlivě sledujeme dopady na hospodářství, dopady na životní prostředí a případně zda tam nejsou nějaké střety zájmu, e, poněvadž tady je třeba mít jasno a jasně to prověřit, e, kdo co bude jak financovat, protože máme zde různá díla, která nejsou udržitelná která byla financována i z Junckerova plánu, například prodloužení autostrády dálnice 4, financování eh, eh, eh, bylo již tedy poskytnuto a zde teď se to vyšetřuje, dokonce i zde již padla různá odsouzení kvůli daňovým podvodům a takže nemůžeme házet takto peníze do černé díry to je třeba, tomu je třeba se vyhnout. A určitě je třeba se vyhnout tomu, abychom financovali podobná díla, podobné projekty, třeba Bergamo Milano propojení a další. Tedy to je nová komunikace, která by měla tedy být eh, ta rozhodnutá asi 30 kilometrů, potom eh, eh, Švýcarsko, které tedy staví ale levněji, takže evropský občan tomu nerozumí. Tady asi budou nějaké spekulace. Ta situace vůbec není jasná, protože výnosnost takových projektů je nejasná. A především když jde o infrastrukturní projekty, které třeba nemají budoucnost, jako některé typy eh, dálnic, nebo tady Castor, nebo eh, přece my v Evropě nemůžeme dovážet dále pořád, neobno, pořád dovážet plyn a další neobnovitelné zdroje, takže tady je mm, potenciál eh, projektu, na které bychom se měli zaměřit, tedy na to posilování naší energetické nezávislosti. Takže EIB by neměla naslouchat velkým lobby, a, a, ale měla by eh, především eh, tedy reagovat na to, co chtějí občané, protože to jenom potom očerňuje evropské instituce a přece nám jde o to, aby to byl udržitelný rozvoj pro všechny. Junckerův plán, tedy tak to by měl být objasněn a já vidím, že ty projekty, které zatím tam byly, tak to je ocel, Eh, různé tedy produktovody, dálnice, ale velice málo ekonomicky udržitelných projektů tam je a nemluvě o ekologicky udržitelných projektech. Tudíž je třeba, aby z tohoto pohledu aby byla větší transparentnost při výběru projektu a i větší vůle dělat to, co se přislíbilo, protože tady já vidím, jak eh, se vyčlenují prostředky které nakonec nesou zisky velkým investorům a eh, le, ty ztráty nakonec si se přenesou na společnost. Já bych měla ještě otázku eh, k jednomu vašemu slajdu. Vy jste říkal, že ta eh, dluhopisová iniciativa je pro vysoce rizikové projekty. Já bych se ráda zeptala, je, co je podle vás vysoké riziko? Možná k tomu existují různé postoje. A samozřejmě můžete odpovědět eh, na všechny otázky nyní. Děkuji vám za vaše dotazy a za pozvání. Jak říkal, jak říkal pan Murphy, a je to na slidech, eh, nezávislý mechanismus pro eh, řešení stížností se zabývá obdrženými stížnostmi. My nemůžeme uh, mluvit jejich jménem, ale já jsem je uh, požádal o prohlášení a to tady uh, přečtu, co by přehled situace a harmonogram, který oni očekávají. Píší, Ehm, ten mechanismus pro stížnosti EIB v současné době řeší dvě eh, stížnosti ke Castoru. Ehm, obvinění eh, se týkají různých aspektů eh, hodnocení ze strany bank a monitoringu. Ehm, to posouzení probíhá a mělo být dokončeno do druhé poloviny roku 2016. Týká se to otázek ekologických dopadů, průmyslových rizik a stejně tak ekonomických a regulačních otázek. Čili tolik prohlášení z toho nezávislého mechanismu pro posouzení stížností, eh, které vám můžeme poskytnout, my zde nezastupujeme. Pokud jde o otázku posouzení eh, rizik a toho, co EIB udělala, tak u všech těch eh, projektů, které EIB financuje, EIB e posuzuje Castor, hm, no, posuzovala Castor podle platných procedur v té dané době, podle daných informací, které byly k dispozici ten projekt byl eh, součástí eh, španělského plánu energetické infrastruktury, byl eh, zahrnut do posouzení ekologických rizik v roce 2007 španělským ministerstvem podle příslušných národních a evropských norem a předpisů. Některé z nich byly tedy napadeny a následně po Ehm, byly tyto eh, některé eh, věci eh, zrušeny soudně. Čili ehm, bylo provedeno posouzení dopadu projektu na životní prostředí a bylo to schváleno a schváleno španělskými úřady po konzultaci s příslušnými úřady. To znamená, že povolení byla k dispozici ještě předtím, než EIB schválilo financování studie, také řešili otázku uh, Eh, seismické situace, ještě než ten projekt dostal eh, schválení příslušných eh, úřadů. Pokud jde o ponaučení, tak je ještě asi příliš brzy, protože řada těch aspektů se je předmětem těch stížností, které EIB e šetří. Ta práce běží dva roky. Bude se to teď dokončovat a hm, čeká se zpráva koncem tohoto roku. A ponaučení, které třeba vyvodit, budou vyvozena. Některé eh, evropské směrnice se samozřejmě také posunuly od té doby eh, před 5-6 lety a to samozřejmě EIB zohlední u eh, budoucích projektů této povahy. Dobrá, tak já zareaguji na tu druhou otázku ohledně záruk. EIB vydala tento projekt, aby mohla poskytnout likviditu projektům v případě propadu ve výnosech nebo překročení e, nákladu na výstavbu. Ta záruka byla předmětem e, té koncese samotné a, a dokumentace eh, odsouhlasené se všemi stranami, eh, sponzory, eh, dalšími finančními stranami a EIB, co by poskytovatele. Ta záruka byla k dispozici, pokud dojde k určitým událostem. V tomto případě rozhodnutí sponzorů a španělských úřadů vzdát se, tu, vzdát se koncese, ta záruka nemohla být uplatněna. Takže Náš závazek vůči projektu, pokud jde o tu záruku, byl zrušen rok eh, poté, co eh, došlo k tomuto vzdání se. Byli jsme eh, zde pasivním stranou vůči rozhodnutím stran koncesní smlouvy, které také využili svého práva vzdát se. Tak to schválila španělská vláda. Takže kdyby tohle bývalo se nestalo a byly eh, uplatněny eh, různé eh, záruky, tak my bychom bývali platili, ale vzhledem k tomu, že bylo umožněno právo, bylo využito právo odstoupit tak na straně projektu, tak to dopadlo takhle. A pokud jde o FC a projektové fondy, tak ten projekt se nedělal eh, s, prostřed, s podporou eh, v prostředku z evropského rozpočtu. Hmm. Tam ta záruka nebyla využita, jak říkal pan eh, Sobráno, ale nikdy tam nebyly rozpočtové prostředky, které byly nějakým způsobem přiděleny projektu nebo využity. Podpora EIB proběhla v rámci iniciativy projektových dluhopisů kde se mělo eh, podpořit, eh, aby institucionální investoři, penzijní fondy eh, investovali do infrastruktury. Banka tedy ale dělala tento projekt ze svých vlastních zdrojů. Pokud jde o EFSI, hm, tak Castor není projekt EFSI. Je to projekt, který, hm, jak už bylo řečeno, byl iniciován v roce 2008 Mm, stavba vlastně se měla dokončit v roce 2013 a, a vůbec to tedy nespadá do programu EFSI. Nicméně ten nástroj projektových dluhopisů samotný a, a úmysl mobilizovat dlouhodobý institucionální kapitál pro projekty v Evropě, tak tam je eh, vazba mezi eh, tou původní iniciativou a, a EFSI, mezi těmi jejich eh, cíly. Pokud jde o riskantnější projekty, tak samozřejmě úmyslem eh, toho nástroje projektových dluhopisů bylo eh, poskytnout záruku a zlepšit úvěrovou kvalitu projektů a to se týkalo celé řady projektů z eh, řady rizik pro investory. Jak už jsem říkal, zlepšení pokud jde o úvěrové hodnocení projektu Castor, bylo dostat se nad hodnocení úvěrové španělského království, když to bylo vydáno v roce 2013. Pokud je o investory a jak eh, k tomu přistupovali, tak to eh, závisí na každém jednotlivém projektu, ale v případě Castoru tak ta situace byla eh, force majeure. Čili to se nečekalo, to byl zásah z hůry a to zásadně ovlivnilo náklady projektu a, a právě projektové dluhopisy měly eh, takové riziko krýt. A v takovém eh, případě eh, základy toho projektu, ten smluvní rámec zakotvený ve španělském právu, umožnil projektu, aby byl přenesen do veřejného vlastnictví. Nicméně cílem té iniciativy projektových dluhopisů bylo zajistit dlouhodobé investory. Pokud jde o další eh, země a italské projekty v rámci EFSI, ten investiční projekt byl podpořen v rámci eh, této iniciativy o projektových dluhopisech. Byl to ten poslední projekt v pilotní fázi. Byl to projekt, kdy koncesionář byl eh, veřejně vlastněnou firmou tedy eh, tím krajem, místním tím regionem. A jednal se zde o dlouhodobé financování, refinancování eh, kombinace eh, bankovních úvěrů a interních podnikových financí, aby ten projekt dostal prostě dlouhodobé finance. Toto byl projekt, který využil tedy eh, projektových dluhopisů a ehm, zlepšil eh, svou zjuvělý eh, rating. A za použití té iniciativy mohly ty dluhopisy se dostat o dvě úrovně výš než italský stát a to přitáhlo investory z celé Evropy. Pokud je o zřízení mítného a, a cel, cla, tak eh, tím se eh, banka nezabývá. My jsme finančníci. My se nezabýváme eh, regulačním rámcem nebo rozhodnutím státu. Nicméně regulační stanovení mítného to dělá národní regulátor jako finančníci financujeme projekty, kde už jsou ta kritéria stanovená rozhodnutím ostatních. Celkově eh, ty eh, zkušenosti z eh, projektových iniciativ, jak říkal pan Rajan, Jasně, z projektu Castor se ponaučíme na základě mechanismu pro podávání stížností, ale dokud tento mechanismus nebude dokončen, je předčasné říkat, jaká ponaučení jsme se z toho vzali. Děkuji. Děkuji. Za eh, DG Ekfin bych ještě požádal pana Kasonyho, aby si vzal slovo. Thank you, Chair. Uh, and uh, eh, EIB has already provided a comprehensive response, but I would like to underline two, two points which are very important because you yourself you mentioned. That... Děkuji, vy sám jste zmínil, co znamená vysoké riziko v rámci Junkrova plánu. Dejme tomu, protože podle nás EFSI má financovat projekty, které sebou nesou ekonomické finanční riziko či technologické riziko. Nicméně nechceme projekty, které mají eh, vyšší environmentální nebo sociální riziko, čili e, náš cíl je posílit investice, nicméně ne na úkor náležité péče kterou provede EIB. K tomu jsem velice rád, protože jejich proces je většinou velice přísný a e, ten nezávislý mechanismus e, analýzy toho, če, čemu došlo v Kastoru, souvisí také s komisí, protože pokud bychom se měli tedy poučit, e, tak rozhodně k tomu poučení dojde. Pan Valdy také zmínil otázku projektu podletci. Jak asi víte, neexistují sektorální nebo jiné kvóty. Způsobilost je právním základu. Nicméně pokud se podívám na energetické projekty, tak většina z nich je pro obnovitelnost nebo účinnost, což souvisí s udržitelností. Vím, že jsou tady i jiné projekty, že vím, že jsou určité mm, projekty pro plyn. Ano, vím, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že v dopravním sektoru tam také dojde k jinému zaměření, ale došlo k mnoha pokusům, eh, kdy se provádí věci pro eh, vlakovou dopravu, pro přístavy. Ale pokud je o investice, tak my bychom preferovali udržitelnější investice. Děkuji. Děkuji. Já bych navrhla procedurální eh, věc. Víme, že do konce roku bude ta zpráva tedy od EIB eh, e a její eh, komise pro stížnosti. Eh, já bych byla proto, abychom ji taky dostali a potom se podíváme a zjistíme, jestli bude třeba přijmout další kroky. Já teď nemůžu přesně říct, co bychom mohli udělat ještě dalšího. Každopádně o toto téma se budeme dále starat a bylo by dobré, aby eh, další otázka, aby hospodářský výbor eh, se tím také zabýval, protože je tam eh, více příslušnými My se zajímáme o finanční zájmy Evropské unie, takže závisíme také na tom, aby nám hospodářský výbor řekl, prosím, že třeba bychom se postarali, čili to je moje procedurální, můj procedurální návrh. Kolegyně Ajala, prosím. Ano, Paní předsedkyně, jak říkáte, já jsem chtěla říci, že u Kastoru, eh, tak eh, tam mm, eh, mm, ten rozpočet v tomto mm, případě E, e, znamenal, že tady, jak jsme říkali v parlamentu, bylo třeba plánovat, e, mít, a vůbec u EFSI je třeba mít takové plány, abychom předešli podobným problémům, to znamená vyhodnocení rizik, o jaký typ intervencí má jít a podobně. Takže to bychom měli dostat tady v parlamentu a my na příští schůzi koordinátorů, my, moje frakce, tedy předloží takové návrhy, jak zabránit možným rizikům eh, u těch eh, projektů, které zde byly navrženy na financování z programu. Takže to my si rádi vezmeme eh, na poškal v jednání koordinátorů. Čili já vám mnohokrát děkuji eh, za výměnu názoru. Dostáváme se eh, ke konci eh, veřejného zasedání a teď bude zkuze koordinátorů neveřejná a odpoledne budeme mít workshop na téma kroky v návaznosti na pracovní cestu výboru KONT do Řecka, jak zlepšit rozhodování o vlastní půdy. Já poprosím všechny, kteří nemají v sále dále se trvat, aby opustili, opustili. Tím dokončím veřejné zasedání.